Vážení kolegové, prosím, posaďte se. La séance est ouverte. Zahajuji jednání. Vážení kolegové, pokud jde o pořad jednání, chtěl bych vám říci, že od komise po rozeslání návrhu pořadu jednání jsme dostali žádost o dvě platby od eh, komise. Čísla 29 a 31 týkají se humanitární pomoci eh, ve Venezuele a v Ugandě. Komise nám sdělila, že ty, tato pomoc je zapotřebí naléhavě a zpravodaj Siegfried Muresan a já jsme souhlasili s tím, že to doplníme do dnešního pořadu jednání. Nicméně bude se o tom hlasovat pouze v případě, že budeme mít dostatek času, protože dnes nás čeká velice eh, intenzivní a nabité hlasování. Do budoucna žádám komisi, aby nám eh, dříve předávala ke schválení naléhavé platby a také žádám, aby nás eh, předem informovala, abychom mohli lépe eh, organizovat svou práci. A děkuji, že tomuto přání vyhovíte. Chtěl bych eh, říci, že rozhodnutí koordinátorů z 9. října naleznete ve složce k dnešnímu jednání. Pokud nejsou žádné námitky, tak je považuji za schválené. Obdrželi jste sdělení o návrhu zápisu z 13. září, 24. a 26. září. Pokud nejsou námitky, tyto návrhy zápisu ze schůzí jsou považovány za schválené. A po tomto úvodu přejdeme k hlasování. Všichni víte, jak významné je toto hlasování. Je to hlasování o průběžné zprávě. Eh, už to je velice eh, novátorský termín eh, o víceletém finančním rámci na období 2021-2027, hlasování o vlastních zdrojích, což je výsledek dlouhých měsíců jednání, za které zodpovídali naši Spravodajové Jan Olbricht a Izabel Tomas pro VFR a spravodajové eh, Janoš Levandovský a Gerard Depres pro vlastní zdroje. Eh, tato práce probíhala v úzké spolupráci se stínovými eh, zpravodaji, s koordinátory politických skupin, ale také s mnoha výbory, které předkládají stanovisko a s konferencí předsedů, tak abychom dospěli k vyčíslenému postoji parlamentu pro jednotlivé programy. A i to je inovace. A díky tomu budeme moci vyjednávat s radou, pokud eh, rada eh, dospěje k dohodě a zahájí diskuse. Eh, tato průběžná zpráva bude obsahovat řadu pozměňovacích návrhů, konkrétních, o naříze, k nařízení o víceletém finančním rámci a meziinstitucionální dohodě. Bude to tedy téměř legislativní postoj parlamentu. Díky tomu parlament bude moci co nejkonstruktivněji se zapojovat do postupu schvalování tzv. koncent víceletého finančního rámce. Čísla, o kterých budeme hlasovat v průběžné zprávě, mají přímý dopad na stanoviska, která budou, eh, kterých se bude hlasovat hned v zápětí. Na návrh výboru BAČ konference předsedu vyzvala všechny parlamentní výbory, aby eh, sladili čísla použitá v jednotlivých programech s těmi čísly, které, která budou v průběžné zprávě. To znamená, že také sladíme čísla, která jsou uvedena v našich vlastních stanoviscích. Bude-li to třeba eh, kompromisní pozměňovací návrhy, eh, budou zahrnuty do hlasovacího seznamu. A po tomto vysvětlení, myslím, můžeme začít hlasovat. Izabel Toma. Nebojte se, nechci vystupovat ke zprávě, jenom jsem si zapomněla hlasovací kartu. A přitom je to takové historické hlasování. Pokud jde o hlasovací karty, prosím, abyste je vložili do hlasovacího přístroje abychom mohli ověřit, zda vše funguje, zahajuji hlasování. Bylo vloženo 25 karet, 24 vyjádřených hlasů. Není to Izabel Toma, protože ta nemá svou kartu. Nevím, kdo je ten 25. A prosím ty, kteří vložili kartu do přístroje, aby hlasovali s tím, že jeden z nich, a nejsem to já, tak už to máme, hlasování je uzavřeno. A budeme tedy hlasovat o kompromisu A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 24 byl stažen. Kompromis B, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis C, pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Návrh 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, zamítnuto. Kompromis D, pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis E pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 65 pro, proti, přijato. Návrh 66 pro první část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, ověříme eh, elektronickým hlasováním, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 10 hlas paní Toma je započten. Už máte kartu. Výborně. Pokrok se nedá zastavit. To byl návrh 66, 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti, zdrže, přijato, 72 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis G pro,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 zdrželi se zamítnuto 130 pro, proti, zdrželi se přijato 129 pro, ten padá, 132 pro, proti, zdrželi se zamítnuto kompromis je pro, proti, zdrželi se přijato kompromis K pro, proti, zdrželi se přijato navrh 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 150 pro, proti, zdrželi se, přijat. 151 padá, 152 také, 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 155 stažen, 157 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 159 pro, proti, zdrželi se zamítnuto kompromis M pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 161 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Návrh 162 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 163 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 164 eh, s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se přijat. 165 pro, proti, zdrželi se přijat. 166 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 167 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 168 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 169 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 170 pro, proti, zdrželi se zamítnut 172 pro, proti, zdrželi se zamítnut 173 s ústním uznívacím návrhem pro, proti, zdrželi se, za přijat. Kompromis N pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 174 stažen, kompromis O pro, proti, zdrželi se, přijat. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis P pro, proti, zdrželi se, přijat. A tím jsme skončili pozměňovací návrhy týkající se víceletého finančního rámce a teď přecházíme k části eh, o vlastních zdrojích. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis R. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis S. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis T. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis U. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis V. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 204 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 205 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 206 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 207 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 208 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 215 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 216 pro, proti, zdrželi se přijat. Teď tři návrhy, které mají stejný předmět a je tam ústní návrh pro proti, zdrželi se přijat. Návrh 217 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 218 pro, proti, zdrželi se přijat. Teď se vracíme k části VFR, vody odůvodnění, kompromis X pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 8 pro, ten padá. Takže nepadá, takže osmička pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis Y pro, proti, zdrželi se, přijat. Nyní eh, články o nařízení. 237 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Potom máme řadu změn, které mění nařízení. Změna 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 238 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Změna z 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. Změna 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 243 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, změna 17 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 244 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, změna 18 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 245 pro, proti, zdrželi se, tak ten padá, 246 také padá, 247 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Změna 19 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato 200. Takže 48 padá, 49 také, 50 také, 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, změna 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 253 padá, změna 21 pro, proti, zdrželi se, přijato 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 254 padá, změna 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 255 padá, změna 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 256 padá, 257 rovněž, 258 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 25 stažena, návrh 259, ten také padá, změna 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 260 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, změna 27 pro, pro Dvacet pro, proti, zdrželi se, přijato, 228 pro, proti, zdrželi se, přijato, změna 29 pro, proti, zdrželi se. Přijato změna 30 pro, proti, zdrželi se. Přijato změna 31 pro, proti, zdrželi se. Přijato změna 32 pro, proti, zdrželi se. Přijato změna 33 pro, proti, zdrželi se. Přijato změna 34 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Z pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AA pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti, zdrželi se přijato, 270 pro, proti, zdrželi se přijato. Změna 43 stažena, 44 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AB pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 273 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Změna 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 219 eh, padá. Změna 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 220 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 221 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Změna 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 6 pro, proti, Zdrželi se přijato. Návrh 222 padá. Změna 7 pro. Proti. Zdrželi se přijato. Návrh 223 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Změna 8 pro. Proti. Zdrželi se přijato. 224 padá, 225 také padá, 228 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 229 a 230 totožné pro, proti, zdrželi se zamítnuto, změna 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis AC pro, proti, zdrželi se přijato. Změna 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis AD pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Avko změna 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 236 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 13, pro, stažená. Nyní návrh institucionální dohody, změna 46 pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 274 padá. 275 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Změna 48 pro, proti, zdrželi se, přijat. 276 padá, změna 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 277 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Změna 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 278 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 54 stažena, Eh, změna 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 279 padá, 280 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 283 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 284 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 285 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 57 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 286 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, změna 58 pro, proti, zdrželi se přijato, změna 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 287 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 288 pro, proti, zdrželi se, přijato. Změna 60, stažená, změna 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 289 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 63 pro, proti, zdrželi se přijato, změna 64 pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní se dostáváme k přílohám. Máme zde kompromis AE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A nyní můžeme přejít k závěru, protože pokud jde o přílohy, přípustné pozměňovací návrhy byly zahrnuty do kompromisu, pokud jde o stanoviska, buď jsou pokrytá, anebo nepřípustná. To znamená, že nyní tedy se můžeme vyjádřit eh, k celé průběžné zprávě. pozměněném znění elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Jedná se o jmenovité hlasování. Končím hlasování. Přijato 25 hlasy pro, 5 proti a nikdo se nezdržel. Tento potlesk vyjadřuje vřelá blahopřání našim čtyřem zpravodajům, stínovým zpravodajům. Takže to je zcela jasný mandát. A teď ještě musíme přesvědčit radu. Je to každopádně důležitý krok. A jednání by tedy měla být zahájena na přesném základě. Máme částky stanovené pro jednotlivé programy. Nyní se vyjádříme ke zprávě Eider Gardiasabal. Je to výroční zpráva o finančních aktivitách Evropské investiční banky, návrh 1. Máme tady ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 2 pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis A pro, proti, zdrželi se. Přijato Návrh 7 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 9 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část návrhu 9 pro, proti, zdrželi se ověříme elektronickou cestou, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Přijato 15 hlasy ku 14 a jeden se zdržel. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se přijato, 12 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato. 14 byla stažena. Toto kompromis C pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 19 pro, proti, zdrželi se Přijato návrh 20 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 18 k 11. 21 pro, proti, zdrželi se. Mus, prosím ještě jednou, 21. Proti, zdrželi se, zamítnuto 22 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 23 pro, proti, Není to jasné, 23. zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato 19 jako 11. To bylo 23. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato 25 pro, proti, zdrželi se, přijato 26 pro, proti, zdrželi se přijato 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 28 pro, proti, zdrželi se přijato. Dvacet devět pro, proti, zdrželi se přijato, návrh třicet pro, proti, ověříme, třicítku elektronickou cestou. Končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 13. 30 pro. 31, omlouvám se, 31, kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. A nyní budeme hlasovat o celém textu jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasy proti čtyřem byla přejeme Eider. A nyní budeme hlasovat e, o zprávě kolegy Gerence, diferencovaná integrace. Navrh 1 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Takže elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 23 ku 6. Dvojka pro, proti, zdrželi se. Přijato do, návrh 3 pro, proti, zdrželi se. Přijato návrh 4 pro, proti, zdrželi se. Přijato, prosím zvedejte ruku. Návrh 5 a 6 totožné, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pětka a šestka. Omlouvám se, ověřím to, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, masivně schválen. Omlouvám se, ale bylo by dobré, kdybyste lépe zvedali ruce. Návrhy 7 a 8, totožné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní celý text po změněném znění jmenovitým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy ku 6. Blahopřejeme Šálesi Gerencovi. A nyní eh, stanoviska pro jednotlivé finanční programy a chtěl bych eh, vyjasnit jednu věc a přednést takový návrh. Máme tady eh, některé kompromisní pozměňovací návrhy, které byly přijaty eh, u průběžné zprávy o víceletém finančním rámci, pokud jde o cíl v oblasti klimatu s následujícím textem. Příspěvek EU by měl dosahovat alespoň 25 výdajů eh, VFR 2021-2027 a 30% co možná nejdříve, a to nejpozději v roce 2027. To znamená, jsou tady dvě úrovně. Je tady celkový cíl pro 7 let, kde máme dáno alespoň 25% a roční cíl, eh, aby co nejdříve jsme se dostali na těch 30% a to nejpozději v roce 2027. Řada pozměňovacích návrhů předložených u stanovisek, o kterých teď budeme hlasovat, navrhovala celkový cíl 30 což by bylo v rozporu s průběžnou zprávou, kterou jsme schválili. Několik zpravodajů a autorů pozměňovacích návrhů již přednesli ústní pozměňovací návrh tak, aby eh, to vyhovovalo formulaci průběžné zprávy a já jim za to děkuji. Nicméně takové pozměňovací návrhy by mohly být eh, v rozporu ty jsou ještě jednička a devítka u programu LIFE, návrh 19 u programu eh, pro práva a hodnoty, návrh 18 u Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Tam ještě jsou ty návrhy, které by mohly být v rozporu, byly předloženy paní Jatelmaky, eh, která dnes není bohužel přítomná. Pokud nejsou námitky, vážení kolegové, tak ve snaze o eh, zajištění konzistence, až budeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích, tak bych navrhl, abychom zohlednili ústní pozměňovací návrh o klimatu, který bude obsahovat následující text. Celkový cíl 25 z rozpočtových výdajů EU na podporu klimatických eh, cílů v MFF 21 až 27 a roční cíl 30 co možná nejdříve, a to nejpozději v roce 2027. Souhlasíme s tímto postupem? Ano. Takže vám za to děkuji. Alors d'abord euh, sur customs. Takže nej, Nejprve program CLO pro spolupráci v oblasti cel. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, přijat. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Eh, návrh 5 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnut, ale ověříme to elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 20 k 10. Návrh 6 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Celý text jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 hlasy ku dvěma. Blahopřejeme kolegovi zpravodajovi. Nyní program Fiscalis. Návrh 8 pro. Texto Fiskalis. Kdo je pro návrh 8? Proti? Zdrželi si zamítnuto. Návrh 16 pro. Proti? Zdrželi se zamítnuto. 17 pro. Proti? Přijato. Kompromis A. omlouvám se. Už se to nestane, říká pan předseda. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 19 pro, je to slučitelné s desítkou pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 21 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 22 pro, proti, zdrželi se přijato, návrh 12 pro, proti, zdrželi se přijato. Bude odůvodnění návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, návrh 25 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je zamítnut, ale ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto 18 hlasy ku 11. 14 pro. Teď jsme u 13. Hlas, zamítli jsme pětku, návrh 13 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 14 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 6 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 7 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Návrh 15 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se zamítnout. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se to Dvojka pro, proti, zdrželi se přijat. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto a celý text jmenovitým hlasováním zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasy ku 5 a blahopřejeme zpravodaji. Nyní zpráva paní Jatenmaky live. 23 pro, proti zdrželi se, ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto 16 ku 13. Návrh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Můžeme hlasovat unblock. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh ověříme. Hlasování o návrzích 2 až 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 ku 12. 24, 26. Aha, takže ten padá a přejdeme k 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 10, ne, 9 a 1, to je to, návrh, ten návrh o klimatu, kdo je pro, proti, Zdrželi se přijato. Bude odůvodnění návrh 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se přijato 14 pro, proti, Ověříme 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 20 k 10. 15 pro, proti, zdrželi se. Přijato 20, 16 pro, proti, zdrželi se. Přijato 17, staženo 8, 15 ne, takže 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 21 pro, takže 22 nikoli, takže závěrečné hlasování, jmenovitým hlasováním závěr hlasování. Končím hlasování. Přijato 620 ku dvěma, jeden se zdržel, blahopřejeme paní Jatenmáky. Monsieur Lamassoure, a nyní tady máme zprávu pana eh, Lamasura. Podměnací návrh 44, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A 45, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 odpadá, 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 padá, opadá trojkám pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 odpadá, 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 52 odpadá, 53 pro. Eh, pardon, te. Takže 52 musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Nyní 53 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 54 pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. 55 odpadá, ne? Ne, takže 55 pro, proti, zdrželi se schváleno, 56 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se, tak to prověříme e, elektronicky, číslo 6. Končím hlasování. 18 pro, 10 proti, 1 se zdržel. Takže šestka je schválena. 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 59 pro, proti, zdrželi se schváleno, 60 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 62 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 67 pro, proti. A tak to prověříme elektronicky, 67 zahájí hlasování. Končím hlasování a je to zamítnuto 12 proti 17. 68 pro, proti, zdrželi se schváleno 69 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 70 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 71 pro, proti, zdrželi se. Mm, tak nevím, prověříme 71 za hlasování. Končím hlasování a je to schváleno 17 asi pro 11. Nyní eh, O sedmička pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Osmička pro. A prosím vás, zvedejte paže řádně, ať vidím. Takže osmička pro, proti, eh, no, tak eh, opět nevím. Eh, musíme to prověřit. Elektronicky osmička, zahajuji hlasování, končím hlasování a je to schváleno 17 hlasy proti 11. Nyní 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se, myslím, že schváleno, ale nevím opravdu prosím, zvedejte ty paže pořádně. Takže devítka pro, proti, zdrželi se schváleno. deset pro, Devítku chcete prověřit. Dobře, zahajuji hlasování. Devět. Devět, devítka. Končím hlasování. Schváleno. 16 hlasy proti 11. Desítka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 73 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 11 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 74 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 75 pro proti, zdrželi se, zamítnuto 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno 80, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 81 pro, proti, zdrželi, to je zamítnuto, 82 pro, proti, zamítnuto, 83 pro, proti, schváleno. Nyní recitály 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 18 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 19 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 20 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se. Schváleno druhá část pro, proti, zdrželi se. Schváleno 21 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 22 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 23 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Pardon, říká pan předseda. 23 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ano, 24 pro, proti,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 Končím hlasování. A je to schváleno 18 proti 9. Takže to byla 33. 34 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 35 pro, Třicet pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto, třicet šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 30. třicet sedm, pro, proti, zdrželi se, zamítnu třicet osm, pro, proti, zdrželi se, schváleno, nyní jednička pro, proti, schváleno, třicet devět a40 s ústní změnou zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 41 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítno 42 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 43 pro? Proti? Schváleno. A nyní o celkové hlasování eh, zahajuji toto hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to schváleno 22 hlasy proti 5. Blahopřejeme panu kolegovi Lamasurovi. Alors on en vient au contrôle. A tím se dostáváme eh, ke kontrole eh, vnější hranice Monika Halmoher. Takže to máme eh, pro, proti 33. Pozměňovací návrh 31. Proti, pro, pro proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 7 pro, proti, zdrželi se. Sváno 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní 9, 10, 11, 12 a 13. Budeme hlasovat unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 30, pardon, 40, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné takže budeme to muset prověřit elektronicky, zahajuji toto hlasování, když nezvedáte ruce. Skotajklu. Končím hlasování a je to schváleno 16 hlasy proti 10 a jeden se zdržel. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 42 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 43 nehlasujeme, 44 pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 40, prověřit dobře, 46, zahájí hlasování elektronicky. Končím toto hlasování a je to schváleno 15 hlasy proti 12, máte pravdu. Nyní tak to, je 47 pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se schváleno, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se Svaleno, ale prosím, zvedejte ty paže pořádně. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno, 51 eh, eh, pro, proti, zdrželi se schváleno, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 53 pro, proti, schváleno. Kompromis číslo 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 e, pro, proti, zdrželi se schváleno. 18 pro, proti, zdrželi se schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti,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 zamítnuto. 28 s ústní změnou pro, proti, zdrželi se sváno, 29 pro, proti, zdrželi se sváno, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno a nyní takto upravený text eh, hlasování elektronické, zájmy toto hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to schváleno 23 hlasy proti dvěma. Blahopřejeme Monice Holmajer. A nyní zpráva Georgiose Kristose. A to je podpora pro vybavení pro celníky. Pětka pro proti, zdrželi se schváleno 20 pro, proti, zdrželi se zamítlo 21 pro, proti, zdrželi se 20, eh, zamítnuto 6 pro, 7, 8, 9, 10, 12 a 1 unblock, kde je pro, proti, zdrželi se, já myslím, že je to schváleno, 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno. 11 pro, proti, kdo se zdržel schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se schváleno. 14 je stažena. 22 eh, dvojka dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno, 15 pro, proti, zdrželi se, no myslím, že je to zamítnuto, ale prověříme, prověříme elektronicky, prosím. Hlasovali všichni, končím hlasování a je to zamítnuto 10 hlasů proti 18. Trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, šestka, šestnáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, sedmnáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, osmnáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto, devatenáct pro, a je to s ústní změnou, kdo je pro, proti, a je to schváleno. A nyní celkový text, tak jak byl upraven. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. A máme to schváleno 25 hlasy proti dvěma, při jednom jednom se zdržel. A e, nyní e, zpráva kolegyně Glenegmo o Evropském sociálním fondu. Pozměňovací návrh 39 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 40 pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. 42 je staženo, 43 je kompatibilní. 42 D pro, proti, zdrželi se schváleno, 44 pro, proti, zdrželi se schváleno, nyní 45 pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se sváleno a teď devítka. První část je pokrytá až kompromisem 1 a druhá část, eh, o té budeme hlasovat pro, proti, Ano, já vím, že jste trošku unavení. Je, je, to, to hodně. Ale ještě jedno, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 49 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, možná to prověříme, 52 elektronicky zahájí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 8 proti 19. Škoda, že nezvedáte ruce. Nyní 53 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Tak. Eh, takže ještě jednou elektronicky 53 s ústním pozměňovacím eh, návrhem 53. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 12 proti 15. Pozměňovací návrh 13, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní 54 pro. Pan, paní Toma, chcete něco říci? Pas Ne, nechcete, zdá se, dobře. Teď ale hlasujeme. Takže 54, prosím. 54 eh, vlastně odpadá, neodpadá. Bon. Alors, comme, comme le 53 était à... Takže 53, to jsme hlasovali elektronicky. Dobře, tak, takže 53 ještě jednou elektronicky, aby bylo všechno jasné. Dobře, zahajuji toto hlasování 53. Takže končím toto hlasování 53 a ano, je to schváleno. E, eh, 24 pro, 4 byli proti, 1 se zdržel. Takže tolik 53. A nyní 13. Pro, proti, zdrželi se, myslím, že to zamítnout. 54 pro, 54 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 55 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 57 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 58 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, 58 elektronicky zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 15 hlasy, pro bylo 14. 14. Ano, 14. s ústní změnou, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 59 pro,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 Končím hlasování a máme to 22 pro, 5, 5 bylo proti, 1 se zdržel. 59 e, kompatibilní, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 64 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 63 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 65 pro, proti, zdrželi se schváleno, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 69 bylo staženo 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní k úvodním bodu. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se schváleno 18 pro, proti, eh, to prověříme. 18. zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 10 hlasy před 17 hlasů. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. Nyní 23 části. První část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvoj, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se schváleno 22 pro, proti, zdrželi se schváleno pětka, pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto 23 pro, proti, zdrželi a 24 vlastně, oni jsou identické, 23 a 24 pro, proti, zdrželi se zamítnout 25 pro, proti, zdrželi se, myslím, že zamítnuto, ale mm, prověříme elektronicky 25 zájmy hlasování. Končím hlasování. Schváleno 15 eh, pro, 13 proti. Nyní 26, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro a 29 dohromady jsou to identické, kdo je pro, 28, 29, proti, zdrželi se zamítnuto, trocítka, eh, třicítka s eh, ústní změnou, pan Fernandez chce ověřit? Ne. Tak 30 D pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka eh, s ústní změnou eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno 34 pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 se nehlasuje, 36 tak se nehlasuje, 37 s ústní změnou, tak kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 38, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď celkový takto upravený text hlasujeme a opět hlasujeme elektronicky a otvírám toto hlasování. Končím hlasování, schváleno 24 hlasy proti třem, přičemž jedna abstence. Blahopřejeme eh, paní Morán. A nyní k zprávě pana Chordyho Solého, eh, zavedení programu práva a hodnoty. Dvanáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se schváleno 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromise 1, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmička odpadá, ta je pod kompromisem, nyní 28 pro, proti, zdrželi se a to prověříme elektronicky 28. Prosím, zahajuji toto hlasování. Končím hlasování. A je to e, zamítnuto 13 bylo pro 15 pro. Osmička je stažena 30 pro a pan předseda se omluvá, tak je to skutečně 30. Kdo je pro, proti, zdrželi se, a to prověříme elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 11 pro, 17 proti. 31 pro, proti, zdrželi se. <clears throat> Opět pověříme elektronicky 31. Zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto 12 pro 16 proti. Devítka je stažena. Eh, teď unblock 29, 21, 24, 25. Kdo je pro?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 proti, zdrželi se schváleno 39 pro, proti, zdrželi se schváleno 40 pro, proti, zdrželi se schváleno 37 pro, proti, zdrželi se schváleno 41 pro, proti, zdrželi se schváleno 42 pro, proti, zdrželi se schváleno 43 pro, proti, zdrželi se schváleno 44 pro, proti, zdrželi se schváleno 49 pro, proti, zdrželi se schváleno, 45 pro, proti, zdrželi se schváleno, 46 pro, proti, zdrželi se, to prověříme elektronicky, 46. Tout le monde a voté. Le scrutin est clos. Eh, končím hlasování je to zamítnuto, 8 bylo pro 19 proti, 46, 7, 48 pro, proti, zdrželi se schváleno, 13 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno, trojka pro, proti, zdrželi se schváleno, 18 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka pro, proti, zdrželi se schváleno, eh, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. E, Dále e, eh, 19 pro, Ano, a je to i tedy s eh, ústním pozměňovacím návrhem, je to tak, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. A teďka celý text takto upravený eh, hlasujeme elektronicky zájí toto hlasování. Končím hlasování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 zdrželi se? Přijato. Teď celý text. Jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 24 hlasy proti třem. Gratuluji panu Gonzalesi Poncovi a jdeme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 Nebylo to jasné. U bodu 22 hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19 proti, 9 pro. Návrh 23. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 7 pro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 přijato. 14 byla stažena, teď úvodní ustanovení 1 pro, proti, zdrželi se, přijato 2 pro, proti, zdrželi se, přijato 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Ověřujeme návrh 15 elektronicky.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 Měli byste si opravit hlasovací seznam. Končím hlasování. Přijato 23 hlasy ku 5 hlasům. On doit voter l'ensemble maintenant. Ah oui, on a voté l'ensemble du texte. Ah non, <laughs> pardonnez-moi. Sur l'ensemble du texte. A teď ještě o celém textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování, hlasujeme jmenovitě. Non, ça, il manque une voix. Alors. Ça va me permettre de boire un coup. Ještě jeden nehlasoval. Tak končím hlasování. 24 hlasů pro, 3 proti. Gratuluji Manuelu dos Santosovi. Il n'a pas voulu, il a, il n'a pas voulu influencer les votes. Il n'a pas voulu. Nechtěl ovlivňovat hlasování. Tak jdeme dál na eh, paní Ineze Vajdere, mobilizace z Evropského fondu Solidarity pro eh, Lotyšsko. Celý text jmenovitě zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne, ještě nehlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 27 hlasů pro, jeden proti. Gratuluji. ça c'est bien, oui. Bien, nous avons maintenant deux rapports. A teď tu máme ještě dvě zprávy. Paula Rybiga Premier rapport sur euh, První zpráva se týká eh, programu Digital Europe na období 2021 až 2027. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 17 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 15 hlasů ku 14. Návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme elektronicky. Končím hlasování. Přijato stejným poměrem. 15-14. 19. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 20 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21 pro? Proti? Zdrželi se? To nebylo jasné. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15.14. Potom to máme pozměňovací návrhy 1, 22, 2, 23. Ne, u 26 to končí. A to jsou návrhy, o kterých se dá hlasovat společně. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 28 pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme to elektronicky. 28. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 16 ku 12. 29. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 30 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 31 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Návrh 8 a návrh 32 s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato.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 15 s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Teď o celém textu v pozměněném znění jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? skoro. Končím hlasování. Přijato 27 hlasů pro, 2 hlasy proti. Gratuluji. A e, zase Paul Rybik. Tentokrát zpráva o programu pro konkurenceschopnost a jednotný trh. Návrh 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Jmeno, jmenovitě 16. Ne, nejmenovitě, ale elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 10 ku 19. Pozměňovací návrhy 1, 2 a 3 eh, se dají hlasovat společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis A. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Potom v příloze pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení 10, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, ověříme číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 hlasů ku 13. Návrh 13 na dvě části. První část. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Hlasujeme elektronicky o druhé části. Návrhu 13. Končím hlasování. Zamítnuto 18 hlasů ku 12. Návrh 14 a 15. O těch se dá hlasovat společně s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. A teď o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 hlasů pro, 3 proti. Gratuluji Paulu Rubigovi. Alors là, je vais vous présenter un rapport qui... A teď tady bude zpráva, která vás možná zbaví povinnosti hlasování. Paní Ashworth se omlouvá, ale dnes odpoledne nedorazí. A prosí, abych se vyjádřil jeho jménem a pokusím se o to. Veškeré převody v souladu s článkem 25 finančního nařízení projednáme. Už jste před několika dny dostali všechny dokumenty ohledně těchto převodů. Je to rozpočet na rok 2018 a jedná se e, o ostatní oddíly. Evropský účetní dvůr, tady máme čtyři převody, tři e, menší částky, to je část týkající se bezpečnosti 26 tisíc eur, Dále položka na stěhování a údržbářské a manipulační operace 30 tisíc euro a položka dokumentace a knihovna 10 tisíc eur. Čtvrtý převod, to jsou dvě položky vybavení a údržba softwaru 700 tisíc eur. Pak máme transfery eh, na výbor regionu a na Evropský hospodářský a sociální výbor. EHSV e to je 983 724 eur pro EHSV v několika položkách, nákup nemovitostí, eh, úprava prostor, technické instalace, toto souvisí ENF6 eh, e a ENF7 výboru regionu rozpočtové položky pro nákup nemovitostí a je tam tedy 330 eh, 164 eur ostatní. Převody posilují eh, položku na mise 76 460 eur a položka studie, eh, externí studie 149 003 eura. Chtějí se vyjádřit k tomu stínový zpravodajové? Pokud nejsou žádné žádosti o upřesnění, to by poskytla paní Sanchez López, vedoucí oddělení pro rozpočty u účetního dvora a pan Jakobson, vedoucího odboru za, a pan Kronberg za výbor regionu. Tak pokud nejsou žádné námitky, tak eh, tato, tyto převody budou eh, schváleny výborem pro rozpočet. Prosím. Ja, voorzitter, u hoeft het van ons niet in stemming te brengen, maar wij worden geacht tegen al deze budgetoverschrijdingen en overhevelingen te hebben. O tomhle nemusíme hlasovat, ale jsme proti těmto transferům. Bien, je note votre... Dobře, beru na vědomí vaši poznámku. Nicméně nejsou tedy žádné námitky a e, výbor pro rozpočet tady schvaluje, ale e, beru na vědomí váš postoj. E, chce souhrný zpravodaj si vzít nyní slovo? pokud jde o rozpočet rok 2018 a předložit nám dvě žádosti o převod prostředků, které jsme dostali od komise až po rozeslání eh, pořadu jednání. Čas máme. A budeme tady moci vyhovět žádosti komise. Pan Muresan má slovo. Very much, Mr. President. Děkuji moc krát, pane předsedo. Máme tu dva, dvě žádosti o transfer. Je to rozhodnutí 29 a rozhodnutí 31. O co tady jde? Eh, Jde o celkovou částku 42 milionů euro, které mají být dány k dispozici Venezuele a Ugandě. 27 milionů eh, Venezuele vzhledem ke zdravotním a výživovým problémům, eh, je to také na eh, sanitaci a vodu. 15 milionů má jít do Ugandy na pomoc 1,5 milionům uprchlíků v zemi. Odkud eh, ty eh, peníze půjdou, těch 42 milionů eh, následovně. 31 milionů z rezervy na pomoc v nouzi, dále z DCI a 4 miliony z mechanismu civilní ochrany. Pokud jde o obsah, tak si myslím, že bychom měli tyto transfery schválit. Tyto peníze jsou bez pochyby potřeba, ale chtěl bych požádat komisi, aby nám v budoucnu eh, hlásila takovéto transfery včas. Sice jste to poslali před minulý týden v pátek odpoledne, ale mezi tím byl Tyrkisový týden, eh, ze kterého byly pouze tři pracovní dny a dva státní svátky. To opravdu nestačí na jakékoliv kontroverznější transfery. Tohle kontroverzní nebylo, takže doporučuji kolegům, aby hlasovali pro, ale kdyby to bývalo bylo složitější, tak bychom dnes hlasovat nemohli, zejména vzhledem k tomu, kolik hlasování už jsme dnes měli. Takže já jsem vysvětlil, o co jde, pane předsedo, a Myslím si, že byste měli hlasovat pro. Toto je mé doporučení kolegům. Děkuji, pane zpravodaji. Komise si vyslechla vaši výzvu, k níž se připojuji. A už jsem to říkal na začátku tohoto jednání, že by komise nám měla dávat dostatečně včas žádosti o převody prostředků, tak abychom to mohli tedy zpracovat v nějaké seriózní eh, lhůtě. Pan zpravodaj nás eh, naštěstí mohl seznámit se svým stanoviskem. Nikdo se nehlásí, takže se vyjádříme elektronicky. Eh, zpravodaj se na to dívá pozitivně, zahajuje hlasování. Všichni hlasovali. Des votes qui se font attendre. Některým to trochu trvá. Možná kolegové odešli a nechali svou kartu v přístroji. Končím hlasování z 20 eh, hlasů 18 pro, dva hlasy proti. Výbor pro rozpočet tedy tímto schvaluje. Monika Holmajer neměla žádná sdělení, pokud jde o nemovitosti, takže nemusíme hlasovat. Tím končí hlasování. Můžete si uklidit své hlasovací karty. Nemáme žádné informace o politice v oblasti nemovitostí. A nyní tedy vrátím slovo Siegfriedu Muresanovi, který nás seznámí s návrhem opravného rozpočtu číslo 6 na rok 2018. Děkuji vám, pane předsedo. Takže eh, návrh pozměňující opravného rozpočtu eh, číslo 6 Máte k tomu zprávu a situace je následující. Momenta, eh, většinou v, tém, v tomto období v roce komise, tak jako loni a předloni, by měla předložit opravný rozpočet a eh, dát vánoční dárky členským státům, protože nebyla schopna vyčerpat peníze, které členské státy dali k dispozici. Tak to bylo loni a předloni. Letos je ale situace mnohem lepší, míra implementace je mnohem lepší. Eh, programy se zdárně rozjíždějí a proto tento opravný rozpočet vypadá mnohem lépe než ten loňský a předloňský. Navrhuje pouze velice malá snížení 48,6 milionů v závazcích a 44,7 milionů v platbách. A to z okruhu 2, eh, rezerva eh, pro dohody o udržitelném partnerství. Tolik eh, k výdajům. Pokud jde o příjmy, tak eh, je tady technická rebalance vlastních zdrojů. Je to technický a automatický proces. O co tady jde? Dochází k snížení čistých cel, které vyberou členské státy o 2,6 miliard euro. A potom je tu také redukce eh, základu DPH eh, pro placení zhruba 90 milionů euro. Eh, jaký to má tedy následek? Jestliže příjmy ze z vlastních zdrojů jsou menší, než bylo předpovídáno, tak automaticky členské státy na základě hrubého národního důchodu to musí dorovnat. A o to jde v tomto opravném rozpočtu. Takže místo, aby se získaly příspěvky z vlastních zdrojů, tak půjdou z členských států na základě eh, hrubého národního důchodu. Je potřeba, aby nejprve schválila opravný rozpočet Rada, potom bude týdenní eh, období dohodovacích řízení s národními parlamenty a teprve potom eh, budeme moci hlasovat. A očekávám, že budeme hlasovat v prosinci, ale jak jsem říkal, pane předsedo, z mého pohledu jde o technickou záležitost my jsme o tom diskutovali už na minulém triologu s radou a komisí a já nepředpokládám žádné problémy. Dnes tedy předkládám zprávu a jak říkám, hlasovat o ní budeme v prosinci. Děkuji moc krát. Děkuji, pane zpravodaji. Jsou tady nějaké dotazy, komentáře? Nikoli. To znamená, že Lhuta končí 19. listopadu. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů 19. listopadu 2018 v 18 hodin. A hlasovat ve výboru pro rozpočet budeme 21. listopadu. Aby se text dostal na plenárku, eh, druhou eh, listopadovou plenárku. A nyní uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Zpráva Eider Gardia Saval. Děkuji, pane předsedo. Já budu velice stručná, protože vidím, že je nás stále méně. Zde na tomto výboru měli jsme dlouhé hlasování. Jedná se o žádost o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Je to druhé, kdy oblast Atiky eh, žádá o využití tohoto prostředku. Eh, jedná se tam o 500 propouštění v různých eh, podnicích a Návrh komise je 2,3 miliony eur, to znamená 60 celkových nákladů. Veškerá opatření, eh, která mají být financována z tohoto fondu, byla naplánována ve spolupráci s Združením novinářů a s Ministerstvem eh, práce, takže je to eh, schváleno a není k tomu více co dodat. Děkuji. Děkuji za toto sdělení, za tyto povzbudivé zprávy. Jsou k tomu nějaké žádosti o slovo? Nikoli. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 6. listopadu, to znamená zítra v poledne. Budeme hlasovat ve výboru pro rozpočet 21. listopadu a e, plenární zasedání se vyjádří na druhém listopadovém zasedání. Nyní se obracím na Jence Gejera. To je parlamentní kontrola nad agenturami. On k tomu má zprávu. Um, vielen Dank, Herr, <clears throat> Děkuji vám, pane předsedo. V květnaté Němčině existuje eh, přísloví, že dá se řečnit i v prázdném sále. Tak si to dnes vyzkoušíme, protože mnoho poslanců tady není. A Úkolem decentralizovaných agentur, respektive jejich eh, demokratický dohled, to je eh, působivé téma, zejména pro eh, výbor AFKO. Kolega Šepflin tam má vypracovat zprávu a já jsem stálým zpravodajem pro agentury, tak se domnívám, že i vý, náš výbor by se tím měl zabývat, protože my já bych chtěl vás vyzvat k tomu, abyste eh, se eh, podívali pozorněji na toto téma, protože eh, bohužel náš pořad jednání mě nutí k tomu, abych byl stručný. Takže já jsem se soustředil na otázku financování prostřednictvím poplatků. To je záležitost, o které hovoříme opakovaně v tomto výboru. Poukazuji na to, že jde o miliardu euro, která by plynula do rozpočtu, nebo mohla by plynout do rozpočtu decentralizovaných agentur, pakliže to jejich obchodní model eh, umožňuje, jako je například vybírání eh, poplatků eh, v oblasti průmyslu. Pokud jde o, agentury, o agenturu pro základní práva, tak tam je to možná trošku zvláštní. Potom druhý bod, kterým se také opakovaně zabýváme, je sídlo agentur. To zajímá zejména i členské státy. V minulosti už eh, proběhlo několik podivností, kdy agentury měly více než jedno sídlo a také v minulosti existovaly agentury, které eh, sídlily na poměrně decentralizovaných, odlehlých místech, těžko dostupných. Některé se tam stále ještě nacházejí, z čehož plyne další problém. A sice, že v místě sídla agentury nebo v jejich okolí neexistují mezinárodní školy. Tím se potom omezují eh, možnosti eh, těchto agentur získat kvalifikované personály, protože každý se zajímá, kam půjdou jeho děti do školy. V minulosti tedy byly určité problémy a komise eh, byla vyzvána, aby u těch agentur, které stále ještě mají dvojí sídlo, aby vyhodnotila, proč by to tak mělo zůstat. Potom druhý bod, který bych chtěl zmínit ohledně personálu, protože je důležitý, to je takzvaný přepočítávací koeficient. Jak víte, tak v zemích, které ještě nezavedly euro, ale kde sídlí některé instituce EU, tak tam jsou úředníci vypláceni pomocí přepočítávacího koeficientu, který je někdy velmi nevýhodný. V minulosti jsem se například dost zajímal o Frontex, který, jak víte, má sídlo ve Varšavě a přepočítávací koeficient eh, pro polský zlotý je z pohledu úředníků tak nevýhodný, že vlastně vydělávali mnohem méně, než by tomu bylo v jiných místech, které leží v eurozóně. Eh, proto je pro Frontex těžké najít personál, a přitom jsme pro, pro Frontex už schválili velké personální balíčky, takže to by mohl být problém. A potom poslední bod, který je důležitý a který je důležitý i pro AFKO, to je otázka demokratické kontroly. Členské státy eh, to brali v minulosti velice vážně, aby v dozorčích radách pro agentury opravdu byl jeden člověk za každý členský stát což mělo poněkud vtipné následky, kde například eh, byl počet zaměstnanců agentury nižší než počet členů dozorční rady. Ale eh, když jde o peníze, tak eh, jsou jiné místa k úsporám. Potom pokud je například o vyslání poslance z Evropského parlamentu do agentury, poslance, který e, se zabývá prací související s agenturou, tak tady máme e, společný přístup, common approach, který vlastně plyne ze smluv, jakési porozumění tří hlavních institucí ve vztahu k decentralizovaným agenturám. Je to určitá domluva o důležitých věcech, které ale nemohou být upraveny ve smlouvách. A v tomto společném přístupu se také doporučuje, aby demokratická kontrola prostřednictvím vysílání poslanců byla posílena. To je těch pět bodů, na které jsem se dnes omezil. Mohl bych mluvit ještě déle a někdy v budoucnu budu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji, který máte na starosti agentury. Děkuji, že jste nám vysvětlil hlavní rysy vašeho návrhu zprávy. Kdo chce zareagovat? Pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Hovořím jménem kolegy Sarvama, který sleduje tuto tematiku, ale nemůže tady dnes být. a prosí, abyste ho omluvili. Pan Sarvama souhlasí s postojem autora stanoviska, pana Gajera, a chtěl by zdůraznit tři body. Za prvé, to jsou ty platové koeficienty. Myslí si, že by měly být upraveny tak, aby odrážely reálné náklady. Další věc, rozpočet agentur by měl být připravován v souladu s principem eh, performance-based budgeting. Já vlastně sám pořád nevím, co to přesně znamená. Eh, už jsme o tom mluvili mnohokrát. Měla to být úplná revoluce v rozpočtování, ale zatím eh, to nějak neproběhlo, ale mm, pořád můžeme doufat, že na to dojde. I když rozpočet Unie není jako rozpočty členských států a na to někdy zapomínáme, protože eh, nemůže být proticyklický. Je to rozpočet, který je fixní každý rok. Nemůžeme říct příští rok nebo tento rok to budou 2% eh, hrubého eh, národního důchodu a příští rok eh, třeba to bude méně než 1%. To, to není úplně možné. A je tady hypotéza, že by mohly se navyšovat příjmy. Ale to, co říkám teď, to je taková odbočka. Můj osobní názor to není názor pana Sarvamy. Nyní bod 3 pana Sarvama. To je, že se domnívá, že bychom měli jasně vymezit priority práce, úkoly agentur tak, aby eh, se neopakovaly některé eh, úkoly. To by mohlo přispět ke zlepšení efektivity i spolupráce mezi agenturami. Děkuji. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit? Pane zpravodaj, byli bychom rádi, aby, aby agentury byly opravdové agentury a aby se eh, někde nezaváděly jenom proto, aby se udělala radost členským státům, aby každý stát měl svou agenturu aby pak každý prostřednictvím agentury nehájel eh, své zájmy. Například Evropská agentura práce. Vidím, eh, jaké jsou problémy s tím něco takového vytvořit. Eh, dovedeme si představit restrukturalizaci některých agentur, které mají pravomoce v oblasti odborné přípravy nebo zaměstnanosti a združili by se do jedné agentury, ale evidentně je to velmi složité. A potom tady je také problém agentur, které mají poměrně výhodné tarify které tedy za svou práci vybírají nějaké poplatky, ale zase ty poplatky nemohou být příliš nízké, protože potom by vstupovaly do konkurence s národními agenturami. A je třeba všechno tohle vyjasnit, protože to trochu vyvolává dojem, že toto rozdělení agentur se spíše řídí národními uh, eh, egoizmy než uh, snahami o solidární Evropu na závěr eh, diskuse. Pane zpravodaji, chcete eh, se nějak vyjádřit? S tím, že pozměňovací návrhy k vašemu stanovisku se budou předkládat do 19. listopadu 18 hodin a hlasovat ve výboru budeme 18. prosince a 20. února by eh, AFKO, tedy příslušný výbor, měl hlasovat o celém návrhu. Avec plaisir, cher président. Euh, also die Verteilung... Ano, eh, pane předsedo, s potěšením. Eh, já jsem se kdysi tak trošku bavil eh, jistým historickým přirovnání a ne, pokud hovoříme o, tedy používáme slovo bastard, tak to v Německu zase eh, není eh, žádné, žádné skutečné eh, sprosté slovo nebo nadávka. Ono to v podstatě jde tak, sáhá to do středověku, prostě to jsou nemanželské děti. A podobně to vypadá i s některými agenturami. Eh, když se založí agentura, eh, strhne se bitka mezi členskými zeměmi o tom, kde bude sídlit. Já už se těším na to, až budeme rozhodovat o European Labour Authority. To bude skutečně velké přetahování a a mnozí budou eh, poukazovat na to, že ještě žádnou evropskou instituci nedostali. Takových členů členských zemí ještě pár je. Další budou říct, že je to velice důležitá agentura, že by měla být právě u nich, no a to se bude muset nějakým způsobem vyřešit. Samozřejmě, když eh, v případě CEPOLu britská eh, eh, vláda se rozhodla ji umístit do velice odlehlých končin a tady by bylo možná dobré, kdyby se přemístila do Hágu, a to by vlastně vedlo k určitým synergiím. V současné době sídlí samozřejmě v Budapešti, to víme. A někteří poslanci v tomto parlamentu se velice snažili o to, aby ta agentura neskončila v Hágu, ale v jejich vlastní zemi. Takže to je takový nějaký lovecký instinkt a samozřejmě je hezké, když se může někdo doma pochlubit. Já jsem bojoval za to, že ta eh, Evropská agentura, eh, v mém případě by to bylo, bude mít sídlo v Esenu, to by skutečně sklízelo spoustu chvály. Já jsem skutečně proto, abychom měli objektivní kritéria, například dosažitelnost. To skutečně musí být v blízkosti nějakého velkého mezinárodního letiště. To je agentura, která potřebuje hodně kontaktů. Nebo to jsou agentury například o chemikáliích a o léčivech. Oni musí certifikovat různé látky, to znamená, že skutečně musí být v blízkosti mezinárodního letiště. A musí tam být také mezinárodní škola. To jsou dvě důležitá kritéria. Já pořád trošku pochybuju o té otázce eh, mezinárodní vyváženosti, které se dává podle mě příliš velká přednost. Či to je otázka rozdělení. A ty dvě agentury eh, z Londýna se tedy Eh, museli přesunout, že EMA, eh, ta, to znamená eh, agentura pro léčiva, bude v Amsterdamu. Ano, čili já vím, že tady se že nizozemská vláda se o to velice snažila a jakmile to bylo rozhodnuto a s tím, že tedy jestli nizozemská vláda podpoří eh, nebo přispěje na nájemné, no tak to trošku ohladlo, že? No, eh, vidíme, že eh, italští, kolegové to berou úkorně, že to skončilo tady v Amsterdamu a ne v Miláně a často se k tomu vracejí. Nebo prostě je to tak, že se tady musí dodržovat určitá kritéria, to se týče jak Milána, tak eh, Amsterdamu. Čili pokud se týče toho rozdělení agentur, tak já myslím, že tady s tím není nějak moc práce. My budeme potřebovat ještě řadu dalších agentur, leda, že by eh, Evropská unie sama převzala další úkoly, jako je eh, směrnice o vysílání pracovníků a to samozřejmě funguje jenom do té míry, do jaké míry funguje kontrola. No samozřejmě, když budeme mít tu European Labour Authority, tak to samozřejmě bude také agentura, která musí, musí mít určité eh, své sídlo, ale nějakou inflaci agentur zase neočekávejme. Snad jsem odpověděl za všechno, no možná ještě jeden bod, a musím pochválit komisi, protože eh, byla eh, přesně dodržena, dodržen ten právní základ. U ELA eh, funguje taky eh, rozpočet tak, jak jsme to předpokládali, čili už nyní z určitých programů dostává ELA na svůj, do svého operačního rozpočtu peníze, to je velice důležité. A já tedy skutečně vítám to, že se podařilo eh, ten právní základ velice jasně vymezit. Když máme agentury, které fungují například eh, v mezinárodním měřítku eh, v oblasti vzdělávání mládeže a třeba je tedy v Turíně, tak já bych řekl, že možná ty jaksi metody výuky jsou docela podobné, ale možná, že skutečně by eh, bylo, eh, kdybyste se zašel podívat do zahraničního výboru, tak samozřejmě tam byste se také dozvěděli eh, ze strany Itálie. To je naše jedna, jiná agentura a máme právo na někoho další. Takže skutečně je třeba říci, že když tedy eh, se tedy eh, kolegům zeptáte, jestli ty úkoly té agentury jsou opravdu nutné, tak mají takový pocit, jako že mi chtěl někdo něco sebrat. Děkuji, pane zpravodaji. Budeme tedy čekat na pozměňovací návrhy, které mohou být překládány do 19. listopadu 18 hodin. Ve výboru pro rozpočet budeme hlasovat 10. prosince. A nyní dám slovo paní Hautala, respektive paní Hautala nemohla přijít a e, pan Tarant ji tedy zastoupí a seznámí nás s jejím návrhem stanoviska, které předkládá náš výbor k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Republikou pobřeží Slonoviny. Pane Tarande, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Protože eh, už jsme tady v počtu tak na nejvýš na eh, zasedání koordinátorů, ale pořád jsme výbor. Dobře. Já si pamatuju, že moje první zpráva v tomto výboru byla podobného ražení, to byla podobná dohoda mezi EU a eh, Senegalem a od té doby mě senegalští Eh, rybáři, podobně jako portugalští, španělští a skočtí, nemohou přijít na jméno. Eh, to jsou eh, lidé, kteří nemají příliš pochopení pro pečlivě vyvažené smlouvy. No, nicméně, teď paní Hautala se ujala té zprávy, toho stanoviska s pobřežím Slovin. Žádala mě, abych řekl, že nový protokol může změnit pobřeží slonoviny, eh, život eh, zpracovatelů eh, ryb, což jsou většinou ženy a jejich rodiny. Komise chce pokračovat v dialogu s místními úřady a chce zajistit to, aby právě tyto zpracovatelky ryb z toho měly, ús, měly prospěch a mohly z toho vyžít a zároveň přispívali k rozvoji a k zabezpečení zásobování potravinami. To je všechno. Děkuji, pane Tarande, za to, že jste nám to vysvětlili. Určitě můžeme podpořit úmysly paní Hautala. A obracím se na kolegy, kteří projevili zájem o toto téma a zůstali až do této pokročilé odpolední hodiny. Je to skvělá zpráva, říká paní Gardia Musíte tedy eh, toto hodnocení eh, sdělit i paní Hautala. A je pravda, že způsob, jakým to pan Tarant prezentoval, to byl skutečně talentovaný přístup a přesvědčivý. Eh, takže pokud se nikdo nehlásí, tak vám odhalím tajemství týkající se pozměňovacích návrhů. Musí být předloženy do 9. listopadu 12 hodin, to znamená do tohoto pátku. Hlasování na výboru pro rozpočet proběhne 10. prosince a hlasování na výboru pro rybolov, který je příslušný, 23. Eh, ledna. A na plenárce by se to mělo schvalovat v únoru. To znamená, že tyto dohody budou potvrzeny ještě před příštími evropskými volbami. Kolegové, tím jsme vyčerpali Eh, pořad jednání. Chtěl bych ještě eh, říci, že 21. a 22. listopadu máme další schůzi a při této příležitosti budeme hlasovat budem... Dnes jsme tedy eh, hlasovali o několika návrzích stanovisek a Budeme muset ta stanoviska ještě dokončit a to bude e, konečně ten okamžik štěstí 21. 22. listopadu. 27. listopadu máme společnou schůzi výboru Bač a Kont. Na této schůzi se vrátíme k právnímu státu a k nutnosti eh, respektovat právní stát a základní hodnoty Evropské unie. 3. prosince Invest EU, společná schůze výboru Bač a Econ. A problematika posilování eurozóny. A 10. prosince ve Štrasburku budeme mít eh, další schůzi výboru Bač bude to poslední schůze v roce 2018. Eh, určitě úžasná chvíle. Eh, chtěl bych poprosit koordinátory a stínové zpravodaje, aby se dostavili v 17.45, eh, kdy máme první přípravné jednání na dohodovací řízení o rozpočtu 2018, 2019. Pardon. Ehm, Eh, VIP či asistenti skupin, političtí poradci eh, by eh, tedy měli povolat ty, kteří mají zasednout v tom dohodovacím týmu, protože úloha každého člena je velice důležitá a důležitá je i jejich přítomnost Eh, abychom byli usnášení schopní v rozhodujících okamžicích. Nikdo eh, si nežádá o slovo a tímto tady zasedání ukončuji. A sejdeme se znovu v této místnosti v 17.45 na přípravném jednání dohodovacího řízení, které proběhne pozítří v 9 hodin.